Kolegyně und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Kolegové a kolegyně, prosím, posaďte se. Eh, už jsme poněkud pod časovým tlakem. Pořad jednání je, myslím, schválen, nebo jsou výhrady? Jenom bych rád sdělil, že by si ráda vzala slovo SVČ ještě před projednáním zprávy o Srbsku z důvodu zatykače tedy ve Francii bývalého kosovského premiéra Ramuše Hradinaje a e, na tomto místě bych rovněž rád vyjádřil své zarmoucení a svou soustrast e, které cítím vůči zavražděným Izraelcům v Jeruzalémě i izraelským vojákům, k čemuž došlo před několika dny. Rád bych to zmínil také proto, že jsme tam byli s delegací a v podstatě jsme byli téměř na tom samém místě. respektive eh, my jsme byli na tom samém místě s předsedou výboru pro zahraniční věci Knesetu a o pár dní později tam došlo k této tragické události. Což eh, nás jaksi, já, já mám to místo stále před očima, kde se to stalo a myslím si, že mm, u vás najdu eh, pochopení, když vyjádřím kolegům v Knesetu naši soustrast. Takže děkuji vám, že v tomto se mnou souhlasíte. Zápisy. E, jako obvykle, Takže to je všechno přijato. A teď západní Sahara. A Nicholas Westcott výkonný ředitel e SVČ pro Blízký východ a Severní Afriku, který eh, s námi bude hovořit ohledně vztahu EU-Maroko po rozsudku Evropského soudního dvora ohledně případu Rada versus Front Polisario. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, Pane předsedo, jsem velice rád, že mohu být tady na Afetu chtěl bych popřát hodně štěstí do nového roku všem, s němž jsem se ještě nesešel. Před Vánoci 23. prosince Soudní dvůr EU dospěl k závěru ve věci odvolání, které podala Rada Evropské unie proti rozsudku eh, tribunálu EU který vlastně rozhoduje o, eh, rozhodoval o rozhodnutí rady ohledně smlouvy mezi EU a Marokem. Eh, Opravuji se, říká řečník, bylo to 21. prosince. A tento eh, proces vlastně byl završen tak, že rada podala odvolání a 10. prosince 2015 bylo vydáno tribunálem e, rozsudek o rozhodnutí, který byl rozhodnutím Soudního dvora EU zrušen. E, to znamená, že tato dohoda EU-Maroko o zemědělství zůstává v platnosti, to znamená, není nějak zneplatněná ani částečně tak, jak o tom původně rozhodl tribunál Evropské unie. Je třeba zdůraznit, že při podání tohoto odvolání eh, Rada ho podala tedy velice rychle a jednomyslně. Odvolání si získalo podporu všech členských států. Některé členské státy vystoupily i během soudního jednání na podporu argumentů eh, právní služby rady. Krátce po rozsudku, eh, tedy téhož dne 21. prosince, bylo vydáno společné prohlášení ministra zahraničí Maroka a vysoké představitelky Federiky Mogherini. A obě strany tedy vzaly na vědomí tento rozsudek Evropského soudního dvora, poznamenali, eh, že eh, tedy to odvolání bylo vyhodnoceno jako nepřípustné a řekli, že budou dále posuzovat dopady rozsudku a budou spolupracovat ve všech záležitostech, které se týkají aplikace rozsudku eh, v duchu toho privilegovaného partnerství, které panuje mezi EU a Marokem. To prohlášení také potvrdilo strategický význam evropského partnerství s Marokem. Maroko je velice eh, důležitou klíčovou zemí Maroko je pro nás důležité v rámci jižního sousedství a máme s ním tedy dlouhodobé, již mnoho leté partnerství. EU nadále chce toto partnerství posilovat. Eh, předpokládáme možnost návštěv na vysoké úrovni v obou směrech, což by mělo ukázat vlastně znovu obnovení těch eh, normálních vztahů a měli bychom pokračovat spolupráce v oblastech, kde to vlastně kvůli eh, tomu soudnímu řízení bylo pozdrženo. Ten rozsudek je závazný pro EU i její členské státy. My teď podrobně analyzujeme Eh, všechny dopady tohoto rozsudku. Provádíme tedy právní analýzu, eh, což samozřejmě bude vyžadovat úzkou spolupráci mezi právními službami eh, komise, sekretariátu rady, SVČ. A tato diskuse tedy ještě probíhá. Také jsme v úzkém spojení s marockými úřady, kterých se pochopitelně také toto rozhodnutí dotýká a jsou vlastně našimi privilegovanými partnery v této oblasti. Už byly navázány i kontakty na vysoké úrovni 21. Eh, prosince eh, náměstek generálního tajemníka rady Jean-Christophe Belliard byl v Rabatu, eh, čímž se zase poukázal na strategický význam této otázky pro marocké úřady i pro členské státy. Taková je tedy současná situace. Rozhodnutí tedy e, zůstává v platnosti. Rozhodnutí o té e, smlouvě vlastně ta stížnost byla zamítnuta a taková je tedy zatím situace. Děkuji. Děkuji. Jsou k tomu nějaké žádosti o slovo? Kolega Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající Vážený pane řediteli, není pochyby o tom, že eh, Maroko je významný partner eh, Evropské unie. Několikrát jsme se o tom přesvědčili v posledních měsících, kdy se mluvilo o uprchlických vlnách a roli Maroka v této otázce. Já bych chtěl připomenout, že marocký král Mohamed VI. už loni řekl, že Maroko se nachází mezi prvními zeměmi jihu, které zavedly autentickou solidární politiku pro přijetí subsaharských migrantů. Ze zdrojů ministerstva zahraničí eh, Maroka vím, že má být spuštěna druhá fáze integraci nelegálních imigrantů už eh, v těchto pravděpodobně dnech a má navazovat na tu první fázi, která byla v roce 14. Obě dvě ty fáze eh, zahrnovaly eh, asi 25 tisíc imigrantů ze saharských zemí nezbývá mě, než vysoce ocenit tuto snahu Maroka e, v této otázce dosáhnout pokroku. Ale má to být integrace těchto lidí do e, marocké společnosti. Integrovat 50 tisíc lidí je samozřejmě e, velmi obtížný úkol. Nevíte, vážený pane řediteli, jakým způsobem Maroko chce 50 tisíc imigrantů, nelegálních imigrantů integrovat? Jaké bude volit postupy? Jakým způsobem to Maroko chce udělat? Děkuji. Kolegům, kolegům. Vážení kolegové a kolegyně, Já se bohužel před koncem svého funkčního období musím eh, vám všem znelíbit. Máme omezený čas. Pan Veskot nás brzy musí opustit a máme ještě deset žádostí o slovo. Prosím, omezte se každý na jednu minutu. Souhlasíte? Souhlasíte. Pan Parňo má slovo. Monsieur le Président, euh, la... Hmm. Vážený pane předsedo, rozsudek Evropského soudního dvora ukončuje vlastně rok nejistoty ve vztazích s Marokem. Já myslím, že obnova zdravých euromarockých vztahů je velice dobrou zprávou vzhledem k mnoha výzvám, které před námi stojí. Soud připomíná eh, mezinárodní právo ve svém rozsudku, eh, připomíná eh, i přístup OSN. A Pane Veskote, otázka je, jak Evropská unie chce tedy pomoci novému generálnímu tajemníkovi OSN v řešení této otázky západní Sahary, eh, novému tady panu, eh, novému tajemníkovi panu Gutierrezovi. A pak bych řekl, ehm, ehm, říkal jste, že Maroko je hlavním partnerem, je to partner z hlediska migrace, boje proti terorismu, boje proti klimatickým změnám a i zde se chci zeptat pana Veskota, jak eh, opatření plánujete na posílení tohoto partnerství v oblastech, které jsem zmínil nyní, kdy vlastně končí toto období zmrazených vztahů díky soudnímu rozhodnutí. Spoštovani, Imamo odločitev Evropskega. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme zde rozsudek Evropského soudního dvora a my už zde trošku uvažujeme o tom, jak to obejít, místo abychom ho respektovali. Myslím, že v případě Maroka neexistují žádné pochyby o tom, že eh, zda to je nebo není důležitý partner pro Evropu je to důležitý partner a týká se to i otázky uprchlíků z Afriky, této oblasti. Ale eh, co, je to země, která zároveň pošlapává lidská práva, která okupuje eh, území. Je to země, která tedy údajně se tam mučí ve věznicích. Je to myslím, klasický případ diktátorské země, která utlačuje své lidi. Já si myslím, že komise i rada by také tyto věci měla vzít trošku více v úvahu. Namísto toho, aby zde nás jaksi, um, zde nám různé uh, takové řečičky, eh, o tom, jak máme posílit vztahy s Marokem. Já si myslím, že je zde mnoho jiných zemí, s nimiž bychom měli posilovat vztahy a kde ta situace je lepší. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám tři otázky, eh, ale nebudu potřebovat celou minutu. Bude nějaké specifické označování výrobků ze západní Sahary, tak jako se označují výrobky z okupovaných eh, oblastí Palestiny? Za druhé, jaké další opatření plánujete na zajištění dohledatelnosti a plnění rozsudku a za třetí, zda Evropská unie zahájí jednání s frontou Polisario, která je mezinárodně uznávaným zástupcem lidu západní Sahary, zejména pokud jde o budoucí obchodní vztahy se západní Saharou. Děkuji. Vielen Dank. Ich möchte nur... Děkuji. Já bych jen rád vyjádřil své svou zaraženost nad tím, abych nemusel eh, říci nic ostřejšího, že komise vůbec eh, tu revizi požaduje a že tedy si vůbec nebere eh, žádné servítky vůči tomu rozsudku. My v EU říkáme, že zastupujeme ty vysoké cíle, chceme exportovat lidská práva a tak dále. A co děláme tady? Tady je komerce nadřazena lidským právům je otřesné, jak jsou odpůrci jednotlivých politických režimů na Sahře zavíráni do vězení a to, jak tady upřednostňujeme obchodní zájmy, je pro mě naprosto nepochopitelné. Děkuji. Mr. Kava. One... Pan Kava, poslední šance. Uh, ano, děkuji. Mě by zajímal váš názor už jsem se vlastně, už to byla písemná otázka, kterou jsem také podpořil. Týká se to tedy možnosti uznání zemí a také týká se to vlastně, souvisí to i s uznáním Palestiny. Mm, vypadá to, že je to vlastně protichodný přístup Evropské unie. Chci se zeptat, jak je to tedy, my vlastně zde máme e, určitá pravidla pro Palestinu a určitá pravidla pro jiné země a pak, jak, pak tedy další pravidla pro západní Saharu, takže jaký je ten přístup Evropské unie? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom položit následující otázku. Když máme tedy EU, která vyvolává často problémy svou politikou. Teď tady máme spolupráci mezi EU a Marokem pro jednou jedna věc, která funguje a EU to chce nějak podkopat. Ten konflikt na Sahaře podle mého názoru musí řešit OSN. To není záležitostí Unie. Maroko je partnerem velice důležitým v různých oblastech, v, například eh, ekonomika, 18 miliard vývozu z EU do Maroka spolupracujeme v oblasti terorismu, v oblasti migračních toků a proč eh, eh, se tedy EU vkládá do tohoto eh, problému, do této záležitosti, která spadá spíše do působnosti OSN. A já bych to chtěl připomenout i i kolegům. Ta, eh, je tady skutečně nespokojenost lidí s evropskými politikami a paradox toho, že Evropská unie se snaží vlastně eh, řešit spíše problémy, které, už, eh, které ani nejsou věci, které přitom fungují. A to je právě případ i této záležitosti. Děkuji. Pane kolego, Evropská unie má s Marockým královstvím dohodu. K tomu rozhodl soudní dvůr. To není žádné zasahování, je to právní státnost, že se tedy bere vážně že se bere vážně rozsudek soudu. Prosím, nevyjadřujte se o tomto jako o zasahování do marockých záležitostí. Je to dohoda mezi Evropskou unii a Marokem. Pokud ten rozsudek tu dohodu považuje za dobrou nebo špatnou, to je druhořadé. Ale právní stát, možná u vás ve straně to neplatí tak obvykle, ale tady ty principy právního státu platí. Prosím další řečník. Merci, monsieur le président. Euh, vous avez répondu. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, právem připomínáte principy právního státu. Já bych ale v této souvislosti chtěla říci také to, že právě toto je velice důležitý právní text rozhodnutí soudního dvora, protože hovoří o nedotknutelných eh, principech potvrzuje platnost eh, obchodní dohody z roku 2012 mezi EU a Marokem a dále připomíná, že pokud se chce někdo obrátit na soud, mezinárodní soud, musí mít k tomu legitimitu a musí být nějak právně uznáván. E, a to právě nemá fronta Polisario. A mě, tvrdí, mě mrzí, že trvalo rok, než se vyřešilo e, toto politické, spolitizované e, stranické rozhodnutí. To první rozhodnutí velice poškodilo důležité strategické partnerství s Marokem. Maroko není běžným spojencem, je to spojenec spolehlivý a je to nezbytná součást našeho společného boje proti terorismu při řešení migračních toků a je to privilegovaný partner eh, v rámci spolupráce s Afrikou. Maroko je skutečně příkladem pro Evropu eh, a i pro evropské členské státy. Teď bude tedy třeba obnovit tyto spolehlivé vztahy, které jsme sami ohrozili, protože pokud se to nepodaří, Evropa za to hodně zaplatí. Uvědomujete si to, pane Veskote? Eh, je třeba si uvědomit význam Maroka pro rozvoj Afriky. A ještě poslední věc, jaká je situace s dohodou o volném eh, obchodě eh, bude dokončena v roce 2017, protože ta jednání trvají už od roku 2013. Děkuji. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych vám také ještě popřát všem hodně štěstí v novém roce. Dovolte mi poděkovat za to, že jste slyšíme vlastně sdělení o té stávající situaci. Myslím, že, že nejsou žádné pochyby. Je důležité, že musíme dále posilovat vztahy s Marokem, o tom nejsou pochyby. A pak je zde tedy ta otázka západní Sahary mám otázku, která se vlastně, která je ehm, v souladu s tím, co říkal nový generální tajemník OSN, že bychom všichni měli usilovat o mír. Takže Maroko řeší, nebo jak tedy se eh, řeší ta otázka západní Sahary? Já jsem velice rád, že ta dohoda o zemědělství mezi EU a Marokem nadále platí a že soudní dva dvůr tedy zrušil eh, rozhodnutí tribunálu. EU, tím spíše, že Rada vlastně o tomto rozhodla jednomyslně. Dovolte pár úvah. Vztahy EU-Maroko jsou velice důležité, musíme o ně maximálně pečovat. Maroko je důležitým partnerem. E, otázka Sahary má své řešení prostřednictvím OSN a prostřednictvím bilaterálních jednání mezi Marokem a Polisario právě pod záštitou OSN a v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti a nijak bychom to, to, tedy nemě, toto nemělo negativně zasahovat do vztahů EU-Maroko, protože Maroko je zpřátelená, důležitá sousedská země. Máme důležité vztahy ekonomické, sociální, eh, lidské, v oblasti boje proti terorismu, imigrace a podobně. Eh, arabské jaro přineslo mnoha zklamání. Vzpomeňme si na některé země, které jsou eh, v tomto regionu. Ale Maroko bylo eh, vzorem stability. Došlo tam k poklidným změnám, reformám, které by se nesly v pozitivním duchu. A Evropská unie musí přispívat k této stabilitě. A na závěr, ten rozsudek, jak víte, pane Vestkote, vyvolal eh, velké otřesy ve vztazích mezi EU a Marokem. Já již končím, pane předsedo. Ale chtěl bych se tedy zeptat zástupce SVČ, Eh, eh, aby se, zase se budou tedy, jak budou se vlastně snažit o pozitivní obnovu těch vztahů, tak aby se ty vztahy vrátily na tu úroveň, kde je všichni chceme mít. Děkuji. Sí, gracias. Eh, Děkuji, já souhlasím. Souhlasím s tím, že vztahy s Marokem jsou velice důležité, zvláště pro Španělsko, protože Maroko je naším přímým sousedem. Uh, Eh, Maroko je dnes takovým ostrůvkem rovnováhy, stability a měli bychom mu v tom pomáhat. To ale neznamená, že si neuvědomujeme, že to je země, která vlastně okupuje území, které není jeho. A když kolegové teď říkají, eh, proč se dotýkat něčeho, co funguje, no ono to možná funguje, ale ne pro ty lidi na západní Sahaře. My chceme maximálně uchovat vztahy s Marokem, ale zároveň také musíme mít na paměti, že se tady využívají zdroje, které vlastně Maroku nenáleží. A je tady teď otázka, chceme hájit myšlenku, eh, že budeme spolupracovat s Marokem, ale zároveň i hájit přírodní zdroje západní Sahary a tamních obyvatel je třeba eh, vlastně zajistit, aby Maroko nepoužívalo ty zdroje, které nepatří jemu, ale jednému národu. A pokud, bychom se nám, pokud by se nám to podařilo, byl by to určitě důležitý krok. Děkuji. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem dosti překvapen některými vystoupeními. Mám pocit, že ten rozsudek je celkem jasný, ba přímo historický. Připomíná důležitou věc a sice, že západní Sahara není součástí Maroka. Za druhé, že žádná dohoda, ať už o rybolovu nebo obchodních vztazích, E, nemůže e, vlastně, pokud je mezi Marokem a EU, se nemůže vztahovat na západní Saharu. A dále, že na západní Sahaře nelze vyvíjet žádnou činnost bez předchozího souhlasu obyvatel západní Sahary. E, já v této souvislosti mám otázky na pana Veskota, který vlastně ani nezmínil slova Západní Sahara ve svém úvodním příspěvku. Co chce udělat komise při implementaci tohoto historického rozsudku Eh, jak ten rozsudek chcete eh, provádět a za druhé, kdy se tedy vlastně skontaktujete s frontou Polisario, kdy a jak. Za třetí by mě zajímalo, co jak chcete pozměnit seznam schválených vývozců Evropské unie, protože by vlastně neměli eh, vlastně vyvážet automaticky do západní Sahary, když je vlastně dohoda s Marokem. Pak tady jsou také španělské a německé podniky, které působí na západní sáře. Jaké jim dáte pokyny, protože na základě tohoto rozsudku jejich působení na západní sáře je vlastně ilegální. A pak bych ještě chtěl připomenout, že máme vlastně loď, která se nazývá Keybay. A řečník byl přerušen. Thank you and many thanks to, uh, uh, colleagues. Děkuji všem Děkuji za mnohé otázky. Jsou zde vlastně takové tři aspekty, k němž se vyjádřím. Za prvé, naše partnerství s Marokem, které, jak už jsem říkal, je pevné, životaschopné a velice důležité. A za druhé, jak říkal pan předseda, jsme komunitou, která se řídí právním státem, takže musíme respektovat eh, všechny rozsudky, které vydají evropské soudy a musíme zajistit to, že budou provedeny. No a pak je ta třetí otázka na západní Saharu. Takže za prvé, Zcela eh, naprosto uznáváme důležitost našich vztahů s Marokem, zejména v oblastech jako je migrace, jako je boj s terorismem a jako je obchod. To jsou oblasti, kde, jak už jsem říkal, máme hluboké, dlouhodobé, trvalé, eh, pevné partnerství a naším záměrem je toto partnerství dále prohlubovat. Mm, probíhá jednání s Marokem, zda můžeme obnovit jednání o věcech, jako je eh, prohloubená a komplexní obchodní dohoda, DCFTA, mm, jak třeba posílit eh, různé partnerství o mobilitě, jak eh, zlepšit integraci různých komunit a tak dále. To jsou vlastně věci, které v nichž nyní se tedy měla obnovit, jak doufáme, ta jednání a naše vztahy tam zůstanou vřelé, produktivní. Za druhé, jak už jsem říkal, veškeré rozsudky Evropského soudního dvora jsou závazné pro všechny orgány Evropské unie a pro členské státy. Ten rozsudek je poměrně dlouhý a takový spletitý. Ti, kteří eh, ho četli, víte, že je velice podrobný, je tam mnoho velice podrobných eh, právních argumentů. Takže je důležité ještě tedy se podívat, jak přesně jaký vlastně dopad budou mít tyto právní argumenty. Ten bezprostřední dopad je ten, že došlo tedy ke zrušení, pardon, že tedy došlo k tomu, že ta e, žaloba se odmítá jako nepřípustná a vlastně ta původní dohoda zůstává v platnosti, ale musíme se ještě podívat, jaké budou veškeré dopady a jak, jak vlastně, jaké argumenty soud použil k tomu e, rozsudku a jaké to může mít další dopady. Zatím ještě nevíme, jaké dopady to bude mít na ta další jednání a na rozhodnutí, která chystáme. Zcela jistě budeme o tom parlament vždycky informovat. Ale mm, netýká se to pouze Evropské unie a jejich členských států, ale samozřejmě i Maroka, s nímž jsme podepsali ty původní dohody. Takže musíme se vlastně i s Marokem, eh, musíme jednat o tom, jaké budou ty dopady a jak na to reagovat. No a třetí bod se týká západní Sahary. Je to území, které je mezinárodně sporným územím a už dlouho zastáváme pevnou pozici, že ten, eh, tu otázku má řešit OSN. Pokud chcete mm, zdůraznit, nebo pokud mm, my, my tedy, my tedy Podporujeme snahu OSN, aby hledalo řešení tohoto konfliktu a budeme také podporovat nového generálního tajemníka, aby našel nějaké e, řešení přijatelné pro obě strany, které tedy bude brát také v úvahu právo na sebeurčení e, Sahravinců a mm, také to musí být tedy v souladu s příslušnou rezolucí nebo chartou OSN. Samozřejmě, až o tom budeme jednat s generálním tajemníkem. Chci říci, že to je opravdu jedna z takových priorit, eh, témat, prioritních témat, eh, o kterých chceme hovořit s panem generálním tajemníkem OSN, takže to, to mohu říci, že tady tam také vyjádříme podporu tomu hledání řešení. Děkuji. Ano, musíme to asi rozdělit na dvě části. Máme dohodu, která byla i ratifikována Evropským parlamentem Eh, a s jejich částmi soudní dvůr nesouhlasil. A teď jde také o návrh, jak o tom, jaké konsekvence z toho SVČ společně s Marokánci jak si eh, vyvede, aby tedy tato rámcová dohoda mohla vstoupit v platnost. A potom druhá věc je politika vůči západní Sahaře. A tam je potřeba podpořit to, co udělala paní eh, Mogherini, tedy že ten proces v rámci OSN pokračuje, ten je potřeba podpořit a tyto dvě věci je zkrátka potřeba držet odděleně. Děkuji, pane Westkote, že jste mezi nás přišel. Díky. Let's Ach, Angelika ist da.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 Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt tak, dámy a pánové, teď tedy bod 6 na pořadu jednání. Zpráva o Srbsku. Ale nejprve bych poprosil, abych si vzala slovo paní Anglika Eichhorst, ředitelka SVČ pro západní, eh, Evropu, západní Balkán a Turecko, aby promluvila eh, ve věci zatčení Ramuše je aby tady eh, přednesla své prohlášení paní Eichhorst. Rádi vás zde opět vidíme, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem hezký nový rok. Děkuji rovněž všem váženým poslancům a poslankyním, kteří mi dali možnost zde stručně vystoupit. Za prvé, k oběma těmto zprávám paní, pa, pan eh, McAllister a paní Lunáček eh, odvedli obrovský kus práce, aby nám všem pomohli posunout Srbsko a Kosovo na té jejich příslušné evropské cestě. V rámci těchto návrhů zpráv vidíme, že skutečně byl odveden obrovský kus práce na obou stranách a i na straně tedy Srbska a Kosova. zde zaznamenáváme významný pokrok za rok 2016, tedy pokrok na cestě do EU. Srbsko eh, v loni otevřelo nové kapitoly, provizorně určité kapi- jednu kapitolu uzavřelo a Kosovo tím, že vstoupila v platnost stabilizační a asociační dohoda, tak eh, tam proběhlo první zasedání rady s Kosovem v listopadu a eh, byla podepsána rámcová dohoda ohledně Kosova čímž pádem má Kosovo přístup k programům EU. To jsou jen příklady toho, jak jsme spolupracovali. Já jsem zde proto, abych vás v podstatě informovala o tom, jak na tom jsme v rámci toho dialogu a k čemu došlo v nedávné době tedy k tomu zatčení bývalého premiéra Ramuše Hradiné. Co se týká dialogu, zde jsme dospěli skutečně dobrému jaksi k dobrým výsledkům od srpna loňského roku. Podařilo se nám posunout se, dohodnout se ohledně mostu v Mitrovici a k tomu, co se děje tam. Podařilo se nám eh, vyřešit otázku svobody pohybu, otázku telekomunikací. Zde Kosovo obdrželo mezinárodní předvolbu ITU v prosinci a Srbsko má jednu licencovanou telekomunikační společnost v Kosovu. A také otázka justice. Eh, a tady se dostávám právě k tomu zatčení, protože obě strany se dohodly, že všechny ty kroky, které, kroky, které byly podniknuty na cestě za spoluprací, výměně informací, transferech soudních procesů, eh, integrace justičního personálu kosovských Srbů do kosovské justice, to byl skutečně veliký krok vpřed. A byl to ten postup, jaký jsme předpokládali pro obě strany v rámci toho usnadňovaného dialogu. Ovšem poté došlo k zatčení bývalého premiéra Ramuše Hradinaje ve Francii 4. ledna. A v důsledku eh, toho došlo k velice důrazným reakcím, jak v Kosovu, tak tady, tak jinde v zahraničí. A opět nám to ukazuje, proč je tak důležité pokračovat v té neustále normalizaci vztahu obou stran proč je toto naší hlavní prioritou, naší absolutní prioritou, tedy konsolidovat tu práci obou stran v rámci tohoto dialogu a zejména v oblasti justice. Samozřejmě e, tu situaci kolem toho zatčení řešíme. Ten případ je v rukou francouzských úřadů a my vyzýváme všechny strany, aby zachovali klid, aby pracovali v rámci jaksi normalizačních snah, řekněme, a aby pokračovali v práci. Upřímně řečeno, takovéto případy moc nepomáhají takovéto klima navozovat. Takže my se snažíme se z té situace nějak dostat. Kromě toho bych ráda ještě jednou poděkovala všem poslancům zde přítomným, kteří eh, spolupracovali na lepší komunikaci v rámci toho dialogu spolupracovali na těch kontaktech, to je potřeba, a spolupracovali na tom, aby obě strany neustále říkali jasně, co se děje, proč se to děje a proč je to prospěšné. A vaše spolupráce v tomto byla velice nápomocná. Já vám děkuji. Děkujeme vám, paní Eichhorst. Teď tedy ta zpráva jako taková. Slovo má pan McAllister. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, je pro mě ctí, že mohu představit zprávu, která se týká Srbska. Je to tedy zpráva z roku 2016. Máme zde 24 odstavců a 7 stran. Pokusím se být stručný a výstižný. V prvních sedmi odstavcích obecně hodnotím cestu Srbska na, k Evropské unii. Hovoříme zde o šesti kapitolách, které zatím byly otevřeny, týká se to hospodářství a tak dále. Teda to ještě byla další kapitola, která byla zatím otevřena. Také se tam eh, vlastně věnujeme i bezpečnostní a migrační krizi. Aby to bylo jasnější, tak jsem to pak mhm. ještě rozdělil podle kodaňských kritérií, takže právní stát, demokracie, lidská práva a také uznávání menšin a jejich ochrana. No a nakonec jsem ještě přidal velice důležité téma, kterým je regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy, plus ještě kapitola energie, energetika. Chtěl bych zdůraznit čtyři body, které jsou velice důležité na cestě Srbska do Evropské unie. Za prvé právní stát. Při této příležitosti bych chtěl připomenout, že pokrok v kapitole 23 a 24 je zásadní pro, celý, pro celé tempo eh, jednacího procesu. Musí zde být eh, dobré soudnictví i v praxi, musí být kvalitní. Kvalitní soudnictví je stále ještě tedy eh, oslabováno, je tam příliš velká zátěž, také velký počet nedodělků a také tam ještě chybí bezplatná právní pomoc. Dále je zde pro, jsou zde problémy s korupcí a organizovaným trestným, organizovanou trestnou činností. Eh, což stále je ještě velice rozšířené a oslabuje a podkopává to další vývoj. Za třetí, demokra- nebo za druhé demokracie. Jsem velice rád, že srbský parlament se více zapojuje do integračního procesu, nicméně máme zde také ten Národní konvent eh, k evropské integraci, ale eh, stále ještě jsou zde obavy ohledně legislativy. Také bych chtěl ještě apelovat na srbské orgány, aby také posilovali úlohu občanské společnosti a nezávislých ehm, orgánů. Za, za třetí, lidská práva. Je zde dostatečný rámec na ochranu základních lidských práv a základních svobod, ale je důležité, aby se to projevovalo i v praxi. Souhlasím vlastně s Evropskou komisí i radou, že je tedy důležité, aby zde byla také zaručena svoboda projevu, svoboda sdělovacích prostředků, že to musí být prioritně řečeno. Dochází k různým k zastrašování novinářů, k hrozbám, veškeré útoky vůči novinářům nebo vydavatelským domům musí být eh, vyšetřeny a potrestány. Dále eh, dobré vztahy, se, eh, dobrá regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy. Eh, Bělehrad učinil velice důležitý, možná symbolický, ale opravdu velice závažný krok ke zlepšení spolupráce v regionu. Víme, že srbský proces je velice úzce spojen s normalizací vztahu Srbska s Kosovem. Obě, vztahy, pardon, obě strany musí pokročit vpřed a musí splnit všechny dohody, které již v dobré víře mm, tedy dohodly. A musí to být také všechno v, podle časového plánu. A poslední věc. Chci říct, že 2016 byl rok velice důležitý pro, Srbsku. pro Srbsko. V Dubnu proběhly nové národní volby a parlament řekl, že, se, že chce pokračovat v plnění cíle vstupu do EU. V roce 2016 byly také otevřeny nové kapitoly a ta cesta Srbska do Evropské unie pokračovala. Evropský parlament eh, by měl podpořit eh, Srbsko na cestě do Evropské unie, měli bychom být pozitivní. Chtěl bych také ještě poděkovat sekretariátu výboru AFET i také děkuji své skupině ELS za podporu. Doufám také v plodnou spolupráci všech, také se těším na spolupráci s stínovými zpravodaji. Budeme pracovat um, i nadále. Těším se na vaše otázky a na vaše komentáře. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkujeme, Davide. Termín pro pozměňovací návrhy je 18. ledna ve 12 hodin. Další diskuse 27. 28. února a potom bude tedy hlasování. Já bych rád řekl, že toto je zpráva o velice zásadní zemi. Podíváme-li se na ty rozpory na západním Balkáně, tak myslím, že ty otázky, které si David zmínil, a tady ten článek 23 a 24, tedy ohledně právní státnosti, svobody a demokracie, jsou pro, to, pro tento proces rozhodující. A je potřeba se jimi zabývat i v těch zemích, kde jsou určité autoritářské zájmy zvnější. A i těmto zemím je potřeba zajistit eh, budoucnost. Jak pro jejich obyvatele, tak pro hospodářsko-sociální rozvoj. Tady eh, zahajuji diskusi, máme mnoho zájemců. Eh, jako první má slovo náš balkánský specialista pan Kukan. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji zpravodaji za to, že připravil objektivní a vyváženou zprávu, která se soustředí na um, dosažené úspěchy a také na plánovanou cestu vpřed. Ještě předtím, než budu hovořit konkrétně o Srbsku, tak bych chtěl možná apelovat na všechny, kteří sledují ten proces přistoupení zemí západního Balkánu. Já si myslím, že letos máme dobrou příležitost, abychom s tím um, procesem pokročili v mnoha zemích západního Balkánu. Um, mohli, byl by to vlastně dobrý projekt, který by posílil Evropskou unii. A nyní, co se týče konkrétně Srbska. Srbsko ukázalo, že v roce 2016 eh, hezky pokračuje, otevírá nové jednací kapitoly a také tedy zavádí AKY. Doufám, že tento trend bude pokračovat dobře i v těch následujících eh, měsících příštího roku. Měli bychom tento proces podpořit, zejména co se týče veškerých eh, reform. Doufám, že ten proces bude hodnocen na základě skutečných faktů a ne, že se to nestane uh, Mm, předmětem nějakých eh, politických šarvátek. V Srbsku se podařilo eh, pragmaticky řešit eh, otázky migrační krize. Ukazuje se, že Srbsko je také dobrým sousedem, protože má konstruktivní přístup, eh, který prokazuje v různých bilaterálních vztazích. Proto tedy mm, podněcujeme Srbsko, aby i nadále pokračovalo v dobrých vztazích se sousedy, aby také pokračovalo v normalizačním procesu s Kosovem a v dobré víře se snažilo ehm, provádět uzavřené dohody. Dále oblast právní stát, problémy s korupcí a nutnost zlepšit soudní hm, situaci nebo soudnictví. To bude velice důležité pro celý ten proces přistoupení. Chtěli bychom, aby se zlepšil proces reformy soudnictví. Dovolte mi říci, že Evropský parlament už dlouho sleduje věci, které se, jsou, které se týkají třeba zneužití um, veřejného činitele, zneužití úřadu veřejného činitele a e, nesmí tedy docházet k nějakému zametání pod koberec e, takových případů. Také je důležité posílat po, um, vztahy Srbska a s Evrozazijskou, e, uh, tedy je tedy nutné se věnovat otázkám vztahu Srbska s Evrozazijskou unii. Mm, je nutné zlepšovat svobodu tisku a svobodu projevu. To jsou stále věci, které jsou předmětem vážného znepokojení. Budu na základě těchto komentářů ještě předkládat pozměňovací návrhy, ale jinak bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Děkuji. Děkuji vám, pane Kukane. Nyní stínová zpravodajka paní Fajon. First. Děkuji nejprve panu zpravodaji, panu Davidu McAllisterovi za velice vyváženou a kvalitní zprávu, která se týká zprávy komise o Srbsku z roku 2016. Chtěla bych zdůraznit pouze pár věcí, které tedy přináší určité znepokojení. Samozřejmě, že vítám eh, otevírání nových kapitol ve vyjednavacím procesu, ale zároveň mi líto, že ten, eh, toto otevírání bylo zastíněno tím, že Chorvatsko vystoupilo proti otevření kapitoly 26. A já doufám, že nakonec mezi Srbskem a Chorvatskem se ta situace vysvětlí během tohoto roku, že se to napětí sníží. Dále, byl zde určitá pre, premiér nazval veřejného ochránce svobod veřejným nepřítelem, veřejně ho diskreditoval. Myslím si, že mm, ombudsman musí být eh, respektován a veřejně respektován. Takže také proto mm, vítám, že jste tedy ten odstavec 14, který říká, že pro budoucnost demokratického Srbska je také důležitá právě osoba veřejného ochránce práv. Dále, Um, právní stát, je zde ještě mnoho práce. Uh, například, když, uh, když já jsem se sama, pardon, týkalo se, byly zde určité problémy během volební noci v, tom, um, v té oblasti Bělehradské v Savanola. Je důležité, aby se to řešilo, protože zatím ještě to nebylo vyřešeno a je to důležité pro srbskou společnost. Pak je zde e, nutnost, o tom už jste hovořili kolegové, že se musí řešit e, zhoršování dodržování svobody projevu a tisku. Mm, také jsem obdržela mnoha, mnoho stížností z různých nevládních organizací, jak jsou zastrašování a utlačování, což je také špatné pro budoucnost mm, Srbska. Je důležité, aby zde bylo dobré klima pro práci novinářů. V neposlední řadě bych ještě chtěla pochválit úsilí Srbska, které se ukazuje v eh, regionální spolupráci. Dochází k velkému odlivu mozků ze Srbska, odchází zejména mladí lidé. Jsou zde speciální iniciativy, které je možné zavádět a myslím si, že je důležité, aby také v tom nadcházejícím období se rozhodovalo rychle a chci vás také ujistit, že budu spolupracovat na této věci, jak budu moci v rámci Evropského parlamentu. Děkuji. Další stínový zpravodajové, pan Tanok. Thank you, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl si tedy, chtěl bych také nej, poděkovat kolegovi McAllisterovitá zpráva je vyvážená, eh, je širokosáhlá a velice dobře ukazuje, kdy si stojí Srbsko na té cestě do Evropské unie. Má eh, frakce podporuje vstup Srbska do EU a také i rozšíření v oblasti západního Balkánu. My rovněž vítáme uh, postupy v reformě ekonomiky a také vztahy třeba s Černou horou. Já eh, sám chystám o této věci zprávu. Také vítáme normalizaci, respektive kroky k normalizaci s, eh, ve vztazích s Kosovem a s Albánií. A také tedy samozřejmě mě znepokojuje to nedávné zatčení pana Ramuše Haradinaje, který byl obviněn Mezinárodním tribunálem pro zločiny bývalé Jugoslávie. Já doufám, že se to nestane nějakým blokujícím kamenem. Pak jsou zde různé problémy, které řeší nikoli pouze Srbsko v této oblasti. Svoboda projevu, eh, ochrana menšin, ochrana lidí, komunity, eh, LGBTI. Srbsko samo řešilo mnoho výzev nedávno v souvislosti s migrační otázkou. Mm, velký počet osob tam e, vlastně nežádal o azyl, lidé spíše směřovali do Rumunska, ale šli přes Srbsko. Srbsko bylo transitní zemí. Srbsko stejně jako další kandidátské země musí pokračovat e, s reformami mm, státní zprávy, musí bojovat s korupcí, s organizovaným trestním eh, s organizovanou trestnou činností. A pro mou frakci je velice důležité to, že Srbsko se vlastně neúčastní toho evropského systému sankcí vůči Rusku. Myslím si, že to je určitý destabilizující faktor mm, který také se objevuje v této části západní Balkánu. Děkuji nyní pan Banka. Děkuji za slovo. Chtěl bych se přidat k mnoha kolegům, kteří chválí přístup našeho pana zpravodaje, pana McAllistra. Náš zpravodaj um, udal tón celé této diskuse, která je taková um, diskuse, která podporuje Srbsko a která um, je tedy pozitivní. Já si myslím, že Srbsko to potřebuje a že to je důležité pro vztahy mezi Srbskem a EU. Musíme zachovat tento pozitivní tón debaty. Existují určité informace, které se opakují a jsou i v této zprávě. Například uh, um, spoštění v zavádění antikorupční strategie, dále nedostatky v oblasti mm, toho, jak probíhá vyšetřování trestních činů, jak, jak, jak probíhají ta trestní šet, um, šetření nebo trestní procesy. Eh, lidé Pak je to také otázka autonomního území Vojvodina. Exist, v té zprávě se také kriticky hodnotí situace mm, to je tady v té svobodě médií, ochrany menšin a také postavení ombudsmana. To se rovněž už eh, opakuje. Chtěl bych říci, že Srbsko společně s, s některými dalšími zeměmi v této regionu má určitou společnou odpovědnost. Mm, stále se ukazují určité reminiscence nedávné historie. Například projevuje se to různými takovými zbytečnými eh, spory mezi Srbskem a Chorvatskem. Chorvatsko zablokovalo další kapitolu, ale přitom eh, se vlastně Chorvatsko v podstatě opakuje to, co činilo Slovensko, když Chorvatsko chtělo mhm. přistoupit. Slovensko tehdy blokovalo a Chorvatsko teď vlastně dělá to samé. Dále vztahy s Bosnou a Hercegovinou. Zde ty vztahy ty nejsou opravdu mm, ještě na přijatelné úrovni. Například srbský prezident se dnes účastní velice kontroverzní mm, akce v Banjaluce, kterou premiér e, nenavštívil, a to z dobrých důvodů, které já podporuji. Srbsko také má nebo mělo určité konflikty s Makedonií. A to, co říkal premiér, eh, o, pak se jsou tam ty spory o to, tedy o to Makedonii, teď tedy používám to historické jméno. No a celková tato rétorika vyvolává různé, různé odezvy v celém regionu. Měli bychom se nad tím skutečně zamyslet. Některé ty věci je zkrátka nutné v určitou dobu ukončit nebo zarazit. No a pak ještě, zde ještě otázka postavení Kosova v UNESCO. Bylo by dobré, kdyby Chorvatsko, pardon, kdyby Srbsko a Kosovo dosáhlo dohody, které se týká, která by se týkala památek, které připomínají historii je důležité, aby, na ty pama- aby k těm památkám, aby ty památky byly přístupné všem lidem mm, celého světa, aby se kolem těchto, aby se tyto památky nestaly eh, nějakým předmětem různých politických šarvátek. Nakonec chci říci, že ta zpráva je pozitivní, podporuji tuto zprávu a rovněž ještě oficiálně chci um, pochválit snahy Srbska. Děkuji vám. Tak eh, teď už omezíme další vystoupení na minutu a půl a není pan Petrle. Pomembno je, da Srbijo. Děkuji vám. Je velice. Promiňte. Já jsem slyšel Petrle. Okay. Thank you. Sorry, okay, I'm, sorry. I'm, I know I will speak as rapporteur for Kosovo. Já budu tady hovořit jako zpravodajka ke Kosovu, ale zastupuji tady stínového zpravodajka zpravodaje za zelené, pana Šoltese, a proto jsem si požádala o slovo a omlouvám se panu Petrlemu, ale eh, vlastně teď eh, my jsme na řadě jako politická frakce. Také bych chtěla poděkovat Davidovi McAllisterovi za velice dobrou zprávu, která na sedmých eh, na sedmi stránkách vlastně to dobře pokrývá Někdy nám to nestačí, potřebovali bychom více prostoru, ale tady skutečně jsou zmíněna všechna důležitá témata, eh, která se týkají vztahu EU a Srbsko. Zvláště ta eh, zmínka o pokroku, který byl učiněn v posledních letech. A souhlasím se všemi čtyřmi body, které tady David zdůraznil. <coughs> Chtěla bych také zdůraznit některé pozitivní body, které tady ještě nezazněly a také některé kritické. Já jsem z Rakouska a tedy je také nejen jako Rakušanka, ale jako Evropanka si cením toho, jak moc Srbsko spolupracovalo v otázce uprchlíků, kteří přecházeli balkánskou cestou do Maďarska, Rakouska a dalších zemí. Protože Srbsko skutečně odvedlo velkou práci, pokud jde o poskytování eh, útočiště humanitární pomoc, kež by všechny členské státy takto postupovaly. Eh, také oceňuji, že Srbsko se účastní různých mezinárodních mírových misí a také došlo ke zlepšením v otázce vztahu k ombudsmanovi. Pokud jde o mezinárodní vztahy, myslím, že by bylo velice důležité, aby Srbsko také sladila svou zahraniční a bezpečnostní politiku, jak na to poukazuje pan Elistr ve zprávě, aby tuto politiku sladila s Evropskou unii a to včetně politiky vůči Rusku. Někdy eh, tady zaznívá takový trochu dvojí signál ohledně toho, eh, jak by chtělo Srbsko postupovat. Eh, někdy to je více pro Ruska, někdy méně. Bylo by třeba jasnějšího postupu. Pokud jde o Kosovo, o to se ještě zmíním, ale myslím, že na straně Srbska i Kosova je třeba udělat více, aby se eh, tedy eh, realizovaly všechny dohody. Také tady byla zmíněna otázka korupce. Chtěla bych zopakovat případ eh, té například kontroverze ohledně okresu Salavala a já doufám, že tam se najde nějaké řešení, které bude i přijatelné pro tamní občany. Ještě k tomu, co tady bylo zmíněno o nedávném zatčení Hradnaje, tedy bývalého kosovského premiéra. Myslím, že by bylo velmi důležité, aby Srbsko se eh, snažilo vlastně nezachovávat v platnosti zatykače, které jsou eh, prostě uh, již deset let eh, staré, eh, už se to řešilo i před Mezinárodním trestním eh, tribunálem pro bývalé Jugoslávii. A také tady potom je otázka také té univerzální jurisdikce, která se vlastně používá pouze vůči bývalým zemím Jugoslávie a tamní občané to považují za dosti problematické. Také vlastně prokurátor toho mezinárodního tribunálu se vyjádřil v tom smyslu, že ta, mm, ten případ je spolitizovaný a že Srbsko nemá nad Kosovem žádnou jurisdikci. Já doufám, že se to nějak rychle vyřeší, protože to nenapomáhá pozitivnímu pokroku a nenapomáhá to ani dialogu a konstruktivnímu přístupu ve spolupráci. Je to důležité i ve vztahu ke kapitole 23. Děkuji a nyní tady pan Petrle. Děkuji. Myslím, že je velice důležité, že toto jednání se Srbskem bude pokračovat, že došlo k pokroku a ta zpráva, myslím, dobře odráží uh, situaci. Vlastně ve zprávě 15 eh, chválíme Srbsko, dvakrát jsme znepokojeni, třikrát eh, varujeme například v oblasti Vojvodiny, ale nevyjadřujeme politování nad něčím. Nicméně ta zpráva je tedy pozitivní a jsem také rád, eh, že Srbsko učinilo kroky k lepší spolupráci s členskými, s, s sousedními státy. Srbsko ví, jaké jsou priority. Děkuji, prosím další. Děkuji vám. Nejprve bych chtěl poblahopřát panu McAllisterovi za velice kvalitní obrázek toho, co Srbsko udělalo v posledních letech. Ve zprávě se zmiňuje několik věcí ohledně otevřených kapitol. Některé věci se opakují už ze zprávy z loňského roku a to ukazuje, že eh, Srbsko ještě musí například zlepšit svobodu sdělovacích prostředků, neprůhlednost vlastnictví sdělovacích prostředků, neefektivní boj s korupcí, je třeba posílit právní stát, naplnit nedávno přijatý akční plán týkající se menšin, je třeba lépe spolupracovat s Mezinárodním eh, trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Eh, Srbsko by také mělo podporovat Bosnu a Hercegovinu na jejich evropské cestě a podporovat, eh, pokračovat v dialogu s Kosovem. Další Eh, uplatňování vlastně působnosti Srbska nad oblastmi, jako je Kosovo a zatčení to no nepřispěje ke stabilitě v regionu, spíše naopak. Je třeba také, aby Srbsko konstruktivně přispívalo ke vztahům se sousedními zeměmi a také by se mělo zabývat osudem lidí, kteří jsou od té doby války pohřešován, Unii a také by se mělo vracet některé statky kulturního dědictví. Tím by se uzavřely některé kapitoly z minulosti a usnadnila by se plná spolupráce se Srbskem. Ehm, je tedy, tedy třeba touto zprávou vyvolat určitý pozitivní tlak na Srbsko, tak aby zahájilo skutečnou transformaci země a nemůžeme to vnímat jako něco, co by mělo blokovat eh, další eh, pokrok. Eh, takovéto příklady známe z minula, kdy Slovensko blokovalo přístup Chorvatska a to bychom neměli opakovat. Děkuji, pan Austrovičius. Děkuji vám. Já vnímám tu zprávu jako dobře vyváženou a jasně konstruovanou. Jeho zpráva eh, obsahuje velice naléhavé body seřazené podle priorit jsou tam tedy témata, eh, která je třeba analyzovat, možná se jich i více domáhat. Za prvé korupce. Eh, Srbsko už dosáhlo určitých úspěchů, ale je vlastně 71. v žebříčku zemí při hodnocení, eh, v hodnocení korupce. To znamená, že ještě ho čeká hodně práce do budoucna. A je tedy třeba, aby se boj proti korupci institucionalizoval. Ta dotyčná agentura by měla být zřízená a měla by co nejrychleji začít fungovat. Také bychom ne, neměli být mm, jaksi příliš opatrní ve zmínkách o základních svobodách. Ehm, je třeba podporovat svobodu sdělovacích prostředků. Měli bychom vyzývat Srbsko, aby zajistilo všechny svobody, které jsou zásadní pro celkový eh, pokrok na cestě k EU. A konečně bych chtěl podpořit eh, to, co říkali kolegové, kteří vyjádřili eh, obavy z toho souladu zahraniční a bezpečnostní eh, politiky, protože to flirtování eh, s Ruskem může mít eh, skutečně velice nepříjemné vyznění a Srbsko by tedy mělo svou politiku jasněji vymezit. Regionální zaměření vyžaduje i za větší zapojení EU a já jsem tedy rád, že máme tento dialog právě se Srbskem. Děkuji, paní Šujca. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat panu McAllisterovi za kvalitní práci, eh, za velice vlastně povzbudivý a objektivní tón. Je jasné, že Srbsko skutečně zaznamenalo pokrok, otevřelo čtyři kapitoly, jak jsme již slyšeli, tyto kapitoly je třeba vnímat jako takovou přechodnou transformaci srbské politiky na cestě eh, k EU. Pokud jde o tyto čtyři eh, kapitoly právní stát, demokracie, lidská práva a míst, regionální spolupráce, eh, ve všech těchto bodech byl zaznamenán určitý pokrok, ale také tam jsou stále určité nedostatky. Já si myslím, že další dynamika jednání bude hodně záviset na pokroku eh, ve stavu právního státu, ale také v oblasti normalizace vztahů s Kosovem, kde bychom očekávali od Srbska ještě lepší eh, a větší snahy. Srbsko musí naplnit všechny přísliby a také musí podpořit eh, práci nezávislých orgánů také musí harmonizovat svou zahraniční politiku se zahraniční politikou EU. Dnes je 9. ledna a Republika Srbská eh, má vlastně státní svátek, který byl zakázán eh, ústavním soudem eh, v Bosně a Hercegovině a srbský prezident navštívil Republiku Srbsku a to ukazuje, že řada pro evropských činností je bohužel kompenzována zase pro ruskými činnostmi. A tím se vlastně ohrožuje pozice Srbska ve vztahu k EU a je třeba, aby tato země e, se jasně vymezila vůči postojům pana Dodiče a já doufám, že to bude možné a že se dosáhne dalšího pokroku. Pokud jde třeba o vztah k Chorvatsku, je třeba zohledňovat eh, naše bilaterální vztahy a je třeba řešit některé otázky eh, z minula. Jinak eh, se nezaznamená pokrok, takže musíme řešit i otevřené bilaterální otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za vynikající práci, jako obvykle. Myslím si, že všechny oblasti tam skutečně jsou kvalitně pokryty, takže ten text je vyvážený a představuje dobrý rámec pro další práci parlamentu. Také bych chtěl pochválit to, že tam je i část pro národnostní menšiny. To je, myslím, velice dobré východisko a důležitý signál pro všechny kolegy, kteří se o toto téma zajímají. Kromě otázky menšin bych chtěla přivítat závazek srbské vlády k ekonomickým reformám, eh, které ještě musí dosáhnout výsledku. Eh, já bych byl rád, aby se také věnovala větší pozornost malým a středním podnikům a podnikatelskému prostředí, takže v tomto duchu se ponesou i mé pozměňovací návrhy a rád na tom budu spolupracovat s panem McAllisterem. A konečně obecná poznámka předseda Brok říkal, že Srbsko je klíčovým partnerem na západním Balkánu a myslím, že i cesta Srbska do EU je velice důležitá a dobrý základ pro jednání. Je také významný slovenské předsednictví v loňském roce na to kladlo velký důraz, aby ta jednání probíhala v dobrém rytmu a skutečně doufám, že Malta a Estonsko zachovají toto tempo a e, Evropský parlament by skutečně měl klást důraz na to, aby rozšiřování stálo vysoce na, e, v agendě letošní předsednictví. Děkuji vám, paní Peter. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, také panu McAllisterovi, ten velice dobře zná situaci v Srbsku a věnoval hodně úsilí tomu, aby Srbsko učinilo pokrok na cestě k EU. A to je důvod, proč bych, se, proč bych ho chtěla požádat, aby napomohl řešení otázky srbských zákonů ohledně kompetence státních orgánů, pokud jde o válečné zločiny. Já už jsem na toto poukazovala několikrát eh, v souvislosti s Hákským tribunálem. Eh, je tady totiž veliká hrozba pro chorvatské veterány a to vnímáme i jako hrozbu pro jiné země, které nejsou členským státem EU, třeba pro Kosovo, protože na základě právě tohoto zákona byl zadržen pan Haradinech. Jsou to články 2 a 3 tohoto zákona, které by měly být tedy zrušeny. Také jsem znepokojena nedostatečným pokrokem v oblasti respektu práv národnostních menšin, zejména těch vzdělávacích. Tady mám na mysli především chorvatskou menšinu v Srbsku. Uh, Mrzí mě, že pan Bramec, to znamená generální prokurátor eh, tribunálu v Hágu, uvedl, že Srbsko nespolupracuje s tribunálem a to se potom promítá i v radikalizaci politické scény v Srbsku. Ještě bych chtěla poukázat na vliv Ruska v Srbsku. Tento vliv je velice silný a myslím, že Srbsko by se mělo do určité míry distancovat od Ruska, protože jinak se nebude moci stát členským státem EU. Děkuji, pan Bogovič. Hvala za besedo. Jako e, člen delegace za Srbiu se tu... Děkuji vám. Já jsem členem delegace pro Srbsko, proto e, si beru slovo. Chtěl bych poblahopřát panu zpravodaji. V loni jsem byl v Srbsku několikrát a všechny tyto otázky dobře znám. Vím, že zpravodaj se v této zprávě hodně vynasnažil chválit to, co je potřeba chválit a kritizovat to, co je nutno kritizovat. Proto máme vyvážený text, který pokrývá všechny podstatné oblasti. V souvislosti s touto zprávou bych rád zdůraznil, že monitoruji hospodářskou situaci v Srbsku. Se v loňském roce zlepšila, ale jsem přesvědčen, že je potřeba být realističtí, co se týká demografického obrázku Srbska. Podle dat z roku 2015 vidíme, že tam bylo 65 porodů a 15 tisíc úmrtí, říká řečník. A to souvisí s tím, že Srbsko čelí velkému odlivu mozku. Proto je potřeba, abychom pracovali na fiskální stabilitě této země a tak dále. Evropská unie podle mě musí pomáhat Srbsku daleko víc než v současnosti, aby se zabraňovalo těmto trendům a aby se umožnil mírumilovný rozvoj Srbska jako země. Rovněž je potřeba dbát role, jakou Srbsko hraje v tomto regionu jako stabilizátor. Několikrát tady zaznělo Rusko a jeho vliv v tomto regionu. Evropská unie musí mít jasnou představu o tom, jak posílit svou vlastní roli zde. Proces přistupování by měl být pro Srbsko, pro srbské občany co nejzajímavější. Některé členské státy se v nedávné minulosti rozhodly odejít z EU a proto je členství v EU v Srbsku ne úplně oblíbené. Děkuji. A nyní dám slovo paní Ruiz Calavera, která je ředitelkou příslušného odboru. Thank you very much. Uh, dear Mr. McAllister. Děkuji. Pane McAllister, vážení poslanci Evropského parlamentu, ráda bych poblahopřála panu zpravodaji k tomuto návrhu usnesení. Evropská komise plně sdílí to všeobecné hodnocení a vítá tento návrh textu, který shledáváme vyváženým. Společně s vámi, pane zpravodaji, vítáme postup, kterého Srbsko dosáhlo, zejména co se týká strategických cílů členství v EU, hospodářských a strukturálních reform, normalizace vztahu s Kosovem, regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy. Evropská komise si rovněž velice váží snahy Srbska při řešení eh, migrační krize a i nadále budeme poskytovat významnou finanční podporu Srbsku v těchto, v těchto věcech podle identifikovaných potřeb. Co se týká přistoupení k EU, jsme na dobré cestě ve vyjednávání. Šest kapitol je otevřených, jedna je provizorně, pro, prozatímně uzavřena. Teď potřebujeme nové závazky ze Srbska, aby se tady Srbsko posunulo v oblasti reform, zejména v oblasti nezávislosti justice, boje proti korupci, svobody vyjadřování, lidských práv a ochrany nejzranitelnějších skupin populace, reforma veřejné zprávy, antidiskriminace a podpora hospodářského rozvoje. Podobně důležitý je další postup v rámci normalizace vztahu Srbsko-Kosovo. Předpokládáme, že Srbsko se bude dále přibližovat evropskému aký, zejména v oblasti asilové politiky a priorit zahraniční politiky. Věříme, že stabilní postup v těchto oblastech umožní členským státům, aby souhlasili s tím, že budou otevřeny v roce 2017 další kapitoly vyjednávání. Komise už proto připravila půdu a i nadále se zavazujeme podporovat Srbsko finanční a technickou pomocí na této cestě za členstvím do EU. Za členstvím v EU. Děkuji. Děkuji. A na závěr ještě zpravodaj pan McAllister. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe... Eh, pane předsedo, dámy a pánové, milí kolegové, chtěl bych srdečně poděkovat za velice zajímavé příspěvky nejen jednotlivým stínovým zpravodajům z frakcí, ale i ostatním kolegům. Těším se na zajímavou plodnou diskusi. Máme eh, čas, pokud se eh, správně dívám na harmonogram do 18. ledna 12.00 na překládání pozměňovacích návrhů a já předpokládám, že ve finále budeme mít eh, chytré, vyvážené druhé slyšení, tak abychom pak vše ve Štrasburku na druhém březnovém zasedání ukončili. Myslím si, že Srbsko je na dobré cestě do EU. Cesta to bude ještě dlouhá, ale myslím si, že jsme v situaci, kdy můžeme eh, dále podporovat proevropské síly v Srbsku. Já Srbsko považuji za skvělou zemi, za eh, evropskou zemi a jednoho dne eh, by z této země mohl být i člen EU, což by bylo obohacení pro nás, pro všechny. Děkuji. Ještě připomenu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Jak jste říkal, je to 18. ledna ve 12 hodin. Tím končíme tento bod a přejdeme teď k prvnímu projednání návrhu zprávy za rok 2016 o Kosovu. Přednese to paní Luňáček. Tak jako u e, Srbska měli jsme už prezentaci pana Hána ohledně nového balíčku v listopadu. Eh, dohoda o stabilizaci a přidružení Kosovu vstoupila v platnost v květnu. Komise navrhla liberalizaci vízového režimu pro Kosovo, i když si ještě nejsou splněna některá důležitá kritéria. A nyní už dám tedy slovo zpravodajce paní Ulrike eh, Luňáček, aby nás informovala o pozměňovacích návrzích a kompromisních návrzích. In <laughs> mluvit anglicky. Well, I... Budu hovořit anglicky. Já rovněž začnu pozitivně a pozitivními událostmi z loňského roku. A tím je začínám zprávu. Jednak je to tedy nová dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii a Kosovem, která vstoupila v platnost 1. dubna 2016. Je to vlastně první dohoda mezi Evropskou unii a mezi touto mladou evropskou zemí 11 kde jsem také navštívila Preštinu s komisařem Hánem, jsme dále hovořili o rozšíření. Je nyní důležité eh, provést to, co je v té dohodě SAA. Je důležité, aby kosovské orgány ukázaly jak vůli, tak i mm, snahu tuto dohodu o stabilizaci a přidružení provést, protože to bude dobrá dobré pro kosovské občany, má to zlepšit ekonomickou situaci, mělo by to přispět k vytvoření pracovních míst a to je všechno velice důležité k tomu, aby se lidé více stmelili se svým státem a aby e, zůstali v té zemi a pomáhali budovat tento nový mladý evropský stát. Také byla podepsána rámcová dohoda o účasti Kosova v evropských programech a také i dohoda o dialogu Eh, tedy o tom, že tedy Kosovo má mít eh, svou vlastní mezinárodní telefonní předvolbu. Ještě bude trvat, než se ta dohoda zavede do praxe, ale je to tak, že vlastně mm, nakonec budete moci Kosovanům zavolat přímo tedy přes jejich předvolbu a nemusí se využívat třeba slovenská nebo jiná předvolba. Záleží na tom, jak to bude vypadat s prováděním těmi dvěmi hlavními eh, cíly nebo normami pro uh, Eh, vízovou liberalizaci. Jak víte, tak Kosovo je jednou ze zemí, jednou z mála vlastně ze zemí západního Balkánu, kde ještě lidé nemohou ani na tři měsíce dojet bez víz do Evropské unie, což je velice velikým problém pro Kosovany. Takže jsem velice ráda, že komise teď mu dala zelenou, ale teď je tedy eh, míč na straně Kosova. Mají dva cíle, které musí být Eh, za prvé je to tady ta jednotnost, aby bylo mm, ratifikována demar, eh, ta demarkační linie s Černou horou. Vím, že to je kontroverzní, ale řekla jsem oběma parlamentům, musíte to učinit teď, musí dojít k té ratifikaci, protože v Evropské unii máme tolik jiných problémů, které musíme řešit. Takže pokud Kosovo chce využít to, že teď je komise příznivě nakloněna celému procesu, tak je důležité, aby i vy jste pokračovali. Uh, a za druhé je také nutné splnit cíl bojovat proti korupci a organizovanému zločinu. Tyto, dvě, tyto dva cíle musí být vyplněny brzy, mohou být vyplněny dozy, brzy a potom Kosovo bude, mm, kosovští obyvatele budou moci cestovat do Evropy bez víz. Nicméně velice jasně ovořím tedy o těch podmínkách, o tom, že musí být splněny té zprávě také um, lituji toho, že vzniklo k polariz- došlo k polarizaci společnosti a já doufám, že v roce 2017 se ta situace zlepší. Pozitivní situace například um, Dohoda mezi Srbskem a Kosovem, to je opět do, dohoda, která je na papíru, ale teď musí být také provedena v praxi. Už jsme o tom částečně hovořili v diskusi o Srbsku. Ten dialog je velice dobrým procesem. Chtěla bych rovněž poděkovat paní Mogheriniové a jejím pracovníkům a všem delega, delegacím a velvyslanectvím, které to podpořili. Ale opět eh, to, ta dohoda musí být provedena vládem a příslušnými orgány, jinak to nebude fungovat. Další věc, o které hovořím, to jsou lidská práva, práva žen, boj s domácím násilím. Domácí násilí je stále velkým problémem v Kosovu. Musím tedy říci, že se to netýká pouze Kosova i dalších zemí v západního Balkánu, i dalších evropských zemí, ale i zde o tom hovořím. Situace lidí komunity LGBTI se zlepšuje, jsou zde nové zákony, dokonce se konal druhý manifestační pochod eh, Pride Eh, ale stále ještě je zde mnoho práce. Musí se zlepšit právní stát, boj s korupcí, také je zde kapitola o energetické, ener, energetické strategii. Kosovo potřebuje takovou energetickou strategii, která pomůže zbavit se fosilních paliv, zejména uhlí, protože se používá do velké míry hnědé uhlí, které vede ke zdravotním problémům, takže je důležité eh, přehrotit tuto energetickou strategii, diversifikovat zdroje a tak dále. V této zprávě opět apeluji na pět členských zemí EU, které zatím ještě neuznaly Kosovo, aby jej uznali. Mm, některé z nich velice úzce spolupracují s Kosovem. Například jim i, ty tam spolupráce v té oblasti víz, třeba oni uznávají pasy Kosovanů, nicméně ještě neuznali Kosovo jako takové na mezinárodním plenu. Takže pokud by Kosovo bylo uznáno i těmito dalšími pěti zeměmi, tak by to bylo dobré pro lepší zapojení Kosova do těchto dalších zemí. A ještě bych chtěla říci, že už um, 113 ze 193 členských zemí OSN Kosovo uznalo. Děkuji sekretariátu, děkuji všem kolegům, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji, s nimiž jsem měla dobrou spolupráci i v minulosti. A nyní už se nemohu dočkat vašich komentářů. Nejprve stínový zpravodajové, prosím. Mr. Chairman, first of all, I... Pana Adaktuson, děkuji pane předsedo, chtěl bych poděkovat paní Luňáček za velice profesionálně vedenou práci a za dobře vyváženou zprávu. Tato zpráva obsahuje všechny hlavní otázky, co se týká pokračování v evropské integraci Kosova. Nebudu vše opakovat, protože už to je ve zprávě. Místo toho se zaměřím na to, co považuje EPP za problematické. Návrh zprávy stručně mluví o finanční situaci v Kosovu. A ačkoliv sdílím radost zpravodajky ze zvyšujících se příjmu na daních, myslím si, že je potřeba zmínit, že základ hospodářství země není schopnost vymáhat daně, ale spíš to je inovace a podnikatelství. V odstavci ohledně boje proti terorismu vidím, že eh, zpravodajka používá termín násilný extremismus, ačkoliv z obsahu toho odstavce jasně vidíme, že ten problém, o kterém se mluví, je extrémní islamismus. EPP k tomuto předloží pozměňovací návrh. Nejen proto, že to je symbolický tah, ale také proto, že správné pochopení problému zvyšuje pravděpodobnost jeho řešení. Jedno konkrétní téma dialogu mezi EU a Kosovem je například to, jak zamezit tokům peněz do rukou extrémních islamistů ze zemí, jako jsou Saudská Arabie nebo Katar. Nakonec mi dovolte okomentovat ty ne zcela normální vztahy mezi Kosovem a Srbskem. To zatčení bývalého premiéra Haradina je přináší určité otazníky, protože jde proti těm dvěma osvobozením eh, na národní úrovni v tom eh, soudním tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Kromě těch dopadů na para, pana Hradina jako takového, si myslím, že na tom může nejvíce ztratit Srbsko, protože mnoho z nás vidí, že k tomuto nedochází ve váku. Zeď v Mitrovici nejistota ohledně implementace jednotného soudnictví, hrozby jednostraného zakládání srbských obcí. To je jen několik příkladů za všechny. Na druhou stranu zabránění tomu, aby e, srbský prezident slavil ortodoxní mši na severu Kosova, ani to není příliš konstruktivní. Takže, pane předsedo, EPP předloží pozměňovací návrhy a ohledně těch rozhovorů, které nás čekají, jsme velice optimističtí. Věříme, že budou co nejkonstruktivnější, podobně konstruktivní jako v loňském roce. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane. Benefej, který bude mluvit jménem pana Pancariho. A nome del nostro relatore Ombra, mm, Antonio. Ano, děkuji, pane předsedo. Hovořím eh, místo Antonia Pančeryho, pana stínového zpravodaje. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce Luňaček za vynikající práci, kterou odvedla na tomto návrhu zprávy. Ta, ten návrh vyjadřuje hlavní um, body z loňského roku. Pro rok 2016 bylo hlavní věcí podepsání nebo vstup v platnost dohody o stabilizaci a přidružení. V loňském roce se také zahájila ta formální agenda pro přístup, což jsou, což jsou pozitivní body a mělo by to také pomáhat celému procesu. Skupina SAD se domnívá, že několik bodů v té zprávě jsou velice důležité. Upozorňuje se tam na postupující polarizaci politické scény. Je důležité, aby tam byl udržitelný kompromis, který umožní to, aby se cesta, aby se země posunula na cestě do Evropy. Vízová liberalizace, to je důležité, pokud chceme integrovat eh, Kosovany do Evropy, ale musíme stále brát v úvahu to, že schromáždění je zablokováno v té otázce dohody s Černou horou a vízová liberalizace může nastat teprve poté, kdy Srbsko, pardon, kdy Kosovo splní všechny podmínky. Také jsou zde různá nařčení s propojení s organizovaným zločinem. Je důležité, aby Kosovo se řídilo té, tou dohodou o dialogu a také, aby respektovalo rozsudky ústavního soudu. Stále jsou tam ještě určité paralelní struktury které přetrvávají. My obecně podporujeme e, tuto zprávu. Pan Pancer ještě předloží některé pozměňovací návrhy, které by měly k tomu textu dodat důraz na nutnost bojovat s organizovaným zločinem, s korupcí, také, že tam je důležitá e, koordinace příslušných soudních a um, advoká- různých institucí, které vyšetřují zločiny. Rovněž je důležité bojovat s různými typy násilí, je nutné prosazovat toleranci a dialog. Socioekonomické reformy jsou rovněž velice důležité, jsou, eh, je, je zásadní, abychom tomu teď věnovali pozornost a aby také eh, vláda vycházela z úspěchu, který dosáhla. Je nutné bojovat s nezaměstnaností, zejména mladých, musí se vyhodnotit eh, výzvy a problémy, musí se zlepšit vzdělávání lepší eh, vzdělávací možnosti pro studenty a také lepší přechod mezi nebo navázání vzdělávání na eh, další pracovní pozice. Je nutné také zlepšit třeba pracovně právní inspektoráty, Ehm, příslušná legislativa se musí aktualizovat, nesmí docházet k žádné diskriminaci, ať už je to ve škole nebo na pracovišti. Ještě bych jednou chtěl poděkovat paní Luňáček jménem svým i jménem pana Pančeryho. Skupina SAD se také bude dívat na ty texty v příslušných dnech. Děkuji nyní pan McAllister. Děkuji, pane předsedo. Nejprve děkuji paní Ulrike Lunilček za tuto vyváženou a velice podrobnou zprávu, která popisuje situaci v Kosovu. Já bych chtěl, aby nejenom Kosovo, ale i Srbsko pokračovalo v tom normalizačním procesu. Obě strany mm, musí usilovat o provedení dohody o um, dialogu, které napomohla Evropská unie. Musíme vyslat jasný signál, že je třeba provádět ty dohody, které už byly podepsány. To provádění musí být v dobré víře a musí být také včasné, musí postupovat podle příslušného časového harmonogramu. Jsou zde nové oblasti dialogu, musí dojít ke zlepšení života lidí a k normalizaci vztahů Musí se také vyhodnotit to, jak obě strany plní své závazky a cíle. Děkuji nyní pan Pičula. Děkuji. A děkuji a gratuluji paní Luňaček za dobrou zprávu, která objektivně popisuje situaci v Kosovu. Mm, jsou tam některé věci, které byly dovršeny a Um, provedeny, ale některé věci, které stále ještě chybějí. Hovoří se tam o té dohodě SAA, také o um, reformách. Ta vízová liberalizace, tam jsou podmínky, které zatím ještě nebyly splněny. Jedná se o nutnost ratifikovat tu dohodu o demarkační linii s Černou horou. Doufejme, že všechny ty podmínky budou brzy splněny a že zde v Evropském parlamentu budeme moci rovněž ratifikovat toto rozhodnutí a schválit možnost eh, kosovských občanů jezdit do Evropy bez nutnosti víz. Já jsem také členem delegace pro vztahy s Kosovem a musím říci, že naše delegace velice dobře spolupracuje. Všichni členové naší delegace Mm, se účastnili z dvou schůzek, kde jsme také schvalovali různé dokumenty a také jsme hodnotili pokrok, kterého zatím dosáhlo Kosovo. Máme zde tu novou mm, telefonní předvolbu pro Kosovo, máme zde nový legislativní rámec. Nicméně organizovaný zločin a korupce na vysokých postech, včetně nedostatečná svoboda, včetně nedostatečné svobody médií, to jsou všechno ještě překážky na cestě Kosova do Evropy. Doufám, že dohoda o stabilizaci a přidružení bude takovým prvním eh, důležitým krokem do Evropské unie, že bude dobrým signálem a že nejmladší Evropská unie také, pardon, nejmladší Evropská země Evropské unie získá podporu. Děkuji, pane Mika. Pan Korvin Mike. Děkuji. Paní Luňáček hovořila o situaci v Kosovu, o tom, že tam jsou určité problémy, ale já si myslím, že v Kosovu je ta situace ještě komplikovanější. Mluvme teď o určitých formalitách. Existuje zde určitá analogie mezi Kosovem a Krymem. Ale je zde také rozdíl. Krym by mohl respektive tedy Krym by mohl být nezávislý stát, ale Kosovo je vlastně umělý stát, který podporuje uh, eh, USA a Evropská unie. Um, Krym je navázán na Rusko a Kosovo je navázáno na Evropskou unii. Já vám chci říci, že v Kosovu je velice složitá situace a Děkuji nyní pan Partali. Děkuji za slovo. Paní Ulrike Loňáček je spolehlivou zpravodajkou. Gratuluji jí k této zprávě a jsem velice rád, že i v případu Kosova můžeme hovořit o pokroku. Máme zde určité pozitivní statistiky, um, asi dvakrát něco chválíme, čtyřikrát něco kritizujeme, čtyřikrát eh, něco, na něco apelujeme. Zde se hovoří o extrémní polarizaci politického klimatu. Jedná se o politickou kulturu, o to, že eh, o to, jak ta politická scéna reaguje na ty apely o smíření, o normalizaci vztahů. Já nicméně doufám, že Kosovo bude postupovat progresivně. Nyní paní Fajon, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi také poděkovat mé drahé kolegyni a zpravodajce paní Luňáček. Vždy s ní ráda spolupracuji a jsem velice ráda, s jakým úsilím chce na pomoci Kosovu vstoupit do Evropské unie. Eh, jsou zde určité pozitivní ehm, věci. Já bych se chtěla zmínit o tom vízovém režimu s Kosovem. Spravodajka mm, hovoří o tom, že víza jsou velkým problémem pro obyčejné občany a bohužel zatím ještě toho pokroku ve vplnění podmínek nebylo úplně dosaženo. Zcela jistě je to tak, že teď je to na Kosovu, aby postoupilo, aby splnilo ty podmínky. Já jsem zpravodajkou pro vízový režim s Kosovem a mohu říci, že jsme se snažili ze všech sil, abychom usnadnili celý postup, abychom pomohli Kosovu v těch posledních měsících a týdnech, aby Kosovo splnilo podmínky, to znamená, aby ratifikovalo demarkační dohodu s, Moni, s Černou horou a také, aby zlepšilo svůj boj s korupcí. Jsem si plně vědoma toho, jak citlivé je toto téma ale před, chtěla bych tuto příležitost využít k tomu, abych znovu apelovala na kosovské orgány, aby zrychlili celý proces, protože zde v Evropském parlamentu teď máme šanci postoupit vpřed a já doufám, že oni opravdu využijí tuto příležitost, protože, jak už jste zaznělo, je to naprosto zásadní, zejména pro mladou generaci, aby se jim otevřely hranice, aby se jim otevřela i ta perspektiva Evropské unie. Děkuji nyní pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Já se rovněž přidám k tomu pozitivnímu hodnocení zprávy paní Luňaček. Zpráva je velice kvalitní a naprosto vážně říkám, že tuto zprávu velmi oceňuji. Myslím si, že rok 2017 bude rok, mm, kdy Kosovo bude pokračovat na té cestě směrem do Evropské unie. Problémy Kosova byly zmíněny, eh, respektive ty pokroky byly zmíněny. Například eh, bych chtěl uvítat vstup v platnost dohody o stabilizaci a přidružení. Jsou zde určité věci, eh, které nás znepokojují. Já bych chtěla apelovat na parlament, aby opět začali zasedat běžným řádným způsobem. Myslím si, že po nich nežádám tolik. Je důležité také dořešit tu demarkační linii, s Černou horou, protože opravdu se to týká eh, té možnosti vízové liberalizace. Pak je zde nutné také bojovat eh, s korupcí a organizovaným zločinem. To si vyžaduje silnou politickou vůli a já doufám, že kosovští politici budou schopni ukázat eh, leadership v této oblasti. Apeluji na příslušné orgány Kosova, aby pokračovali v dobré víře v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou, aby pokračovali v těch věcech, které už byly učiněny. Nyní zástupce komise, pan Lakov. Paní Lakov. Děkuji za slovo. Vážená paní Loňáček, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěla bych poděkovat paní zpravodajce za návrh usnesení Máme, my vlastně souhlasíme s těmi body, které se týkají znepokojení. Myslíme si, že rok 2017 bude takovou výzvou. Očekává se, že dojde k ratifikaci té demarkační dohody s Černou horou a také eh, s dohodami, které se týkají ochrany menšin apelujeme na politické strany, aby se znovu zapojili konstruktivně do politického dialogu, aby pracovali v parlamentu na reformách. To by mělo Kosovu pomoci pokročit na cestě do Evropské unie. Tím, že vstoupila v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení, jsou zde nové možnosti. Teď zde máme také rámec pro další dialog a pro prohloubení ekonomických vztahů. Měli bychom to využít ze všech eh, možností. Komisař Han rovněž řekl, že i Kosovo chce maximalizovat možnosti dohody o stabilizaci a přidružení. Jsme velice rádi, že Kosovo nyní přechází s konkrétními, ak- s konkrétními akcemi a konkrétními programy, které vycházejí z této dohody. Co se týče vízové liberalizace, tak teď je pro Kosovo důležité, aby ratifikovalo dohodu s Monte s Černou horou a aby zlepšilo svůj výkon v boji s organizovanou trestnou činností a korupcí. Je to důležité, aby, aby se to v praxi projevilo i pro Kosovany. Také chci ještě říci, že nedávno zde, nebo že je ta nová rámcová dohoda, která umožní Kosovu účastnit se různých evropských programů, takže opět budeme moci ještě lépe propojit občanskou společnost mezi Evropské unie a Kosova. Budeme i nadále podporovat Kosovo i finančně a zaručíme, že finance z Evropské unie poplynou do terénu k různým skupinám obyvatel. Chceme, aby i tyto finance pomáhaly Kosovu um, na jejich cestě do Evropské unie, kterou um, budeme mít v roce 2017. Děkuji, ještě se omluvím paní kolegyně Šojce, kterou jsem přeskočil, takže jim dám slovo. Děkuji. Já jsem také místo předsedkyní smíšeného eh, parlamentu z prostahy s Bosnou a Hercegovinou, ale já mohu říci, že už k tomu vlastně nemám příliš mnoho co dodat. Eh, souhlasím s tou situací, jak byla popsaná. Myslím si, že paní Loňáček připravila velice profesionální a kvalitní uh, text. A je vidět, že má velký zájem o situaci Kosova. Hovořila o určitých pozitivních věcech, jako je podepsání dohody o stabilici a přidružení a také o tom reformním programu. Uh, Kosovo rovněž získalo mezinárodní telefonní předvolbu. Nicméně liberalizace vízového režimu zatím ještě nebyla dokončena. Jsou zde dvě klíčové podmínky, které musí být splněny. Já vím, že to je, důle, že to je obtížné ratifikovat tu dohodu o um, hranicích, tu demarkační dohodu s Černou horou, ale je to jedna z základních podmínek a jsem také velice ráda, že apelujete na těch zbývajících pět eh, zemí Evropské unie, které dosud neuznali Kosovo, aby tak učinili. Rada také, Evropská rada mm, vyzvala Kosovo, aby se stalo pozorovatelským členem v parlamentním schromáždění Rady Evropy. A to je také mm, takové vlastně uznání, toto, tato pozvánka pro Kosovo. Rovněž sledujeme plné provádění dohod, které již byly podepsány, to je rovněž důležité. A tež doufám eh, v to, že ta politická scéna se, eh, že tam zmírní to napětí, že tam nebude tak velká ta polarizace. A děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům i s kolegům eh, z těch delegací, kteří hovořili a mm, hovoři, vlastně děkuji i všem, kteří podporují tento proces přistoupení Kosova do Evropské unie. A mm, tím myslím nejenom tedy lidi zde v parlamentu, ale také komisi, radu a další orgány, všechny, kteří podporují Kosovo v tom, aby vstoupilo do Evropské unie. Těším se na veškeré vaše pozměňovací návrhy. Možná, pokud mi dovolíte, tak bych vás tak požádala, abyste to úplně s nimi nepřeháněli, s tím množstvím těch pozměňovacích návrhů, ale tak to byl tedy spíše vtip. Samozřejmě se těším na pozměňovací návrhy, které zlepší text nebo které upozorní na nějakou věc, kterou jsem tam eh, zatím opomněla. Těším se také na příslušné schůzky, na jednání, na diskuse. A já doufám, že i Kosovo ehm, si vyslechne nejenom tu chválu, ale že vlastně si vyslechne i tu trošku kritiky, protože jinak to nefunguje v partnerství. Děkuji. Děkuji. Lůta na předkládání pozměňovacích návrhů je stejná jako u Srbska 18. ledna 2017 ve 12 hodin. A teď již přecházíme k poslednímu bodu jednání, to je diskuse o stanoviscích AFETu k udělení absolut Victoria za rok 2015 pro Evropskou komisi a Evropskou službu pro vnější činnost za rok 2015. Navrhuji, abychom o těch stanoviscích jednali zároveň. Úvodem chci říci, že pokud jde o udělování absolutária, tak před námi stojí vlastně ten úkol zkoumat, jak se utrácejí peníze EU Chceme ale se vyhnout určitým zjednodušením, která by nepřihlížela specifika činnosti na poli zahraniční politiky. A jsem rád, že pan eh, zpravodaj zaujal vyvážený přístup. Eh, eh, případ zprávy budovy SVČ například je téma, které vyvolalo negativní ohlasy v tisku. Ano, skutečně existují určité problémy, které je třeba řešit ale samozřejmě nelze ani pomíjet různá prostředí, v nichž zastoupení EU v těch 139 zemích působí. Vítám také to, že zpravodaji připomíná závazky vysoké e, představitelky, které učinila před naším výborem v rámci rozpočtového postupu pokud jde o přílišné zastoupení národních diplomatů v některých kategoriích zaměstnanců SVČ. Je vhodné toto řešit i v rámci udělování absolutoria a budeme nadále sledovat plnění tohoto závazku. A já tedy dám slovo panu Oličovi, který bude mluvit jménem zpravodaje. Thank you very much. Děkuji vám. Tak, jak jste řekl, přečtu to jménem pana Velčitise. Chtěl bych představit hlavní linie stanoviska ohledně absolutoria pro komisi a výkonné agentury za finanční rok 2015. Stanovisko zdůrazňuje, že bohužel chybovost v kapitole 4 za finanční rok 2015, eh, jak to odhadoval účetní dvůr ve své výroční zprávě, se nesnižuje oproti roku 2014. Představuje 2,8 Za druhé, přesto e, toto je pod úrovní chybovostí identifikovanou v jiných kapitolách, bez ohledu na fakt, že aktivity vnější pomoci EU často probíhají v krizových regionech a politicky obtížných oblastech. Za třetím, Podporujeme doporučení Soudního dvora a jeho zprávy a vítáme fakt, že komise plně implementovala pět z sedmi doporučení účetního dvora z roku 2012 a 2013, tedy z příslušných zpráv. Rovněž apelujeme na komisi, aby urgentně podnikla kroky na dokončení implementace těch dvou zbývajících doporučení. Pan Balčitis předložil dva další pozměňovací návrhy na dokončení tohoto stanoviska, co se týká e, misíce SPD společné obraně bezpečnostní politiky. E, nakonec bych rád poděkoval stínovému zpravodaji panu Predovi za EPP za předložené pozměňovací návrhy třetí části a novému odstavci 6a a 6b, což pozitivně toto stanovisko doplňuje. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní pan McAllister, který vystoupí jménem pana Predy. Yes, chair, uh... Děkuji, pane předsedo. Jménem pana Predy, který nemohl přijít, bych rád přečetl následující sdělení. Chci se omluvit za to, že nemohu dorazit na diskusi ohledně absolutory za rok 2015. To za prvé, za druhé chci poděkovat zpravodaj za velice komplexní dva návrhy stanovisek. Předložil jsem jako stínový zpravodaj EPP velice málo pozměňovacích návrhů. Co se týká návrhu stanoviska k absolutoriu pro komisi za rok 2015, považuji za důležité zmínit eh, zvláštní zprávu účetního dvora, které se zaměřují na eh, předvstupní pomoc, a posilování administrativních kapacit na západním Balkáně. Proto můj pozměňovací návrh 18 vítá doporučení Soudního dvora v těchto zprávách a podporuje komisi, aby je implementovala. Co se týká posilování reaktivnosti a flexibility systému pomoci pro e, země západního Balkánu. Podobně v pozměňovacím návrhu 20 vítáme zvláštní zprávu Soudního dvora ohledně pomoci Moldavsku a Ukrajině a navrhuji zde komisi, aby plně využila pákového efektu kondicionality e, ve vztahu s těmito zeměmi, aby zajistila řádné monitorování reform, které jsou tam podnikány. Tyto dva pozměňovací návrhy upozorňují na důležitá doporuč, do, doporučení ohledně využívání rozpočtu k západnímu Balkánu a ostatnímu sousedství. Jako takový jsem přesvědčen, že je výbor podpoří. Co se týká absolutoria pro službu pro vnější činnost za rok 2015, zde jsem předložil pouze dva menší pozměňovací návrhy. Ehm, oba se týkají toho, že je potřeba více podporovat evropské delegace tak, aby se zajistilo řádné zastoupení EU v třetích státech. Návrh 4 požaduje adekvátní výcvik a školení eh, příslušných zaměstnanců. Návrh 13 zmiňuje, že je potřeba delegace podporovat tom, aby se zajistila řádná zpráva tamních budov. Těším se na diskusi mezi zpravodaji, stínovými zpravodaji a těším se na hlasování k návrhu stanoviska. Děkuji. Děkuji vám, pane McAllister, není zástupce komise. Nejprve eh, pan Roman Makangusta, který zodpovídá za službu pro činnost. Thank you very much. Děkuji. Co se týče bodu 5 v tom návrhu stanoviska, chceme zdůraznit, že mise CSTP a jejich eh, audity, eh, to je postup, který si vyžaduje určitý čas, protože je to velice, eh, ten, ten kontext je velice složitý, ten kontext, v němž se ty mise odehrávají. Zatím byly čtyři mise um, po, um, odsouhlaseny. Um, je to Eulex Kosovo, Afgán, Afganistán, Gruzie a mise v Palestině. Um, dvě mise v Nigeru a ještě jedna mise, ty jsou zatím předmětem auditu. Co se týče těch zbývajících misí, tak tři mise, Rafa, Ukrajina a Mali, ty te, teprve začaly a mise Libie, tam zatím, eh, tam je zatím vlastně obtížná bezpečnostní situace, takže zatím nebylo možné vyhodnotit tuto misi. To je z mé strany vše. Chtěla bych pouze zdůraznit, že je to práce, která stále probíhá. My samozřejmě se hodláme řídit všemi doporučeními eh, účetního dvora. Děkuji a nyní Enrique Garcia za generální ředitelství pro rozvoj. Thank you, chair. Thank you, members of the... Děkuji, pane předsedo, díky vážení poslanci. Vážíme si vyváženého přístupu eh, zpravodaje, co se týká míry chybovosti a souhlasíme s tím, jak toto je prezentováno. Je fakt, že ta chybovost je stabilní, je to nad tou dvouprocentní úrovní materiality, ale rovněž uznáváme, že se zde pracuje ve velice obtížném kontextu a tím pádem Eh, můžeme konstatovat, že chybovost je výrazně nižší než chybovost v jiných oblastech politiky. Byť je to tedy na 2%, si proto myslíme, že se posouváme správným směrem. Co se týká DGDFko, procedurální chybovost, kterou vypočítáváme, se už čtyři roky snižuje, teď jsme na úrovni 2,2%. Takže si myslíme, že se posouváme správným směrem. Rovněž jsme rádi za pozitivní hodnocení soudního, e, účetního dvora, pardon, co se týká doporu, implementace doporučení za předchozí roky. Jak víte, doporučení účetního dvora jsou užitečné e, impulzy pro e, změny našeho systému a proto souhlasím se všemi doporučeními za tento rok. A jsme také rádi, že účetní dvůr pozitivně zhodnotil práci, která již proběhla, co se týká implementace dosavadních doporučení Většina z nich se považuje za plně implementované a jedno se považuje za většinově implementované. Co se týká kvality verifikace výdajů, příjemci víme, že toto je stálý problém, uvědomujeme si ho a spolupracujeme velice úzce s účetním dvorem, abychom identifikovali hlavní problémy a už podnikáme opatření. Reflektujeme to například v tom, že to doporučení je považováno za většinou implementováno. Aktuálně pracujeme na důkladné revizi eh, Terms of Reference, nejen co se týká verifikace výdajů, ale co se týká také všech našich auditů na základě kvalitativních kritérií, která je potřeba aplikovat tak, aby tyto nástroje byly co nejužitečnější, aby nám pomohly redukovat chybovost, která se v těchto transakcích objevuje. Eh, zbytek bych poprosil kolegu z DG NIR, pokud byste souhlasil, že bychom mu dali slovo. Děkuji, pan Christos Chorminos eh, z dalšího generálního ředitelství pro rozšiřování. Eh, Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Eh, jsme rádi, že i DGNIR dostalo příležitost promluvit k stávající situaci ohledně reziduální chybovosti za rok 2015. V první řadě bych rád zdůraznil, že toto téma se omezuje na konkrétní model řízení, tedy s přímým řízením s příjemcovou, s, s, eh, s přijímajícím státem, kde mluvíme o prostředcích pro přistoupení, což spadá do pole působnosti DGNIR. Eh, za rok 2015 účetní dvůr skonstatuje, že v tomto systému jsou slabiny a dělá si obavy ohledně spolehlivosti a reprezentativnosti chybovosti. To je slabina, Eh, se kterou se DG NIR potýká tím, že se odkazuje na další zdroje. Jak vysvětlujeme v mm, zprávě DAS za rok 2015? Co se týká aktivity za rok 2015 a příslušné zprůvy, eh, zprávy generální ředitel DG NIR eh, plně zohlednil doporučení účetního dvora ohledně výpočtu reziduální chybovosti pro IPA IMBC a tím pádem Degenir vlastně udělalo dvě věci. Jednak posílilo své vlastní procedury a vyvinulo akční plán. Toto jsou opatření, která jsme zaujali. Za prvé, stávající smlouva, která pokrývá ENI a všechny jeho modely řízení a IPA, to znamená přímé a nepřímé řízení, se rozšiřuje, aby pokrývalo i IPA a NBC 2. Za druhé, byly podniknuty tři nezávislé audity ze strany DGNIR v Chorvatsku, Turecku a v bývalé Jugoslávské republice Makedonii kde revidujeme fungování auditu, audit, auditních orgánů, orgánů a provádíme tzv. reperformance audits. Kromě toho jsme angažovali také externí auditory, aby rozšířili ty omezené eh, audity eh, DG NIR, a to v Turecku a v bývalé eh, Jugoslávské republice Makedonii. A vybrali jsme vzorek transakcí, abychom ověřili spolehlivost výpočtu chybovosti. Rád bych připomněl, že během slyšení komisaře Hána, našeho komisaře, v Evropském parlamentu 8. listopadu loňského roku Eh, zpravodaj účetního dvora na DAS eh, za rok 2015 paní Lamarck zmínila, že účetní dvůr je spokojen s plánovanými akcemi DG NIR a věříme, že tyto uvedené kroky zajistí spolehlivost a reprezentativnost co do reziduální chybovosti za rok 2016 eh, pro IPA nepřímé řízení a že plně vyřešíme veškeré obavy, které účetní dvůr v této věci snad měl. Děkuji a na závěr zástupce SVČ Patricia Lombard Krusat. Thank you, thank you very... Děkuji. Pane předsedo, děkuji všem europoslancům a europoslankyním za dnešní schůzi a za možnost se k celé věci vyjádřit. My v SVČ přisuzujeme velice výraznou roli těmto procedurám absolutoria a jednotlivým stanoviskům jednotlivých výborů, zejména stanovisku výboru AFET. Vzhledem k tomu, že tento výbor přispívá k nějším vztahům EU. Myslíme si, že toto je dobrá příležitost pro nás, jakožto pro instituci, zhodnotit a lépe pochopit, co je potřeba zlepšit abychom lépe ukázali naše závazky vůči dobré, dobré finanční praxi, ale také podívat se na toho, to, čeho jsme dosáhli jako instituce. A v tomto kontextu bych vám ráda znovu řekla, že SVČ vykazuje nízkou chybovost a to pod tou dvouprocentní úrovní. To je pro instituci naší velikosti velice významný milník a příštích letech se ho budeme snažit udržet. Účetní dvůr zmiňuje v podstatě dvě otázky, dva, dvě doporučení, dva problémy, chcete-li. Co se týká náboru e, místních zaměstnanců delegací, to je velice obtížné téma pro delegace. E, často se nám hlásí třeba 300 lidí na jenom pár pozic, takže uznáváme, že je potřeba tuto proceduru ještě trošku doladit, a zaujmout, jak říkal pan předseda, eh, vyvážený přístup. A co se týká procedur pro veřejné zakázky, SVČ v rámci absolutoria za rok 2015 byla fokální instituce, studovalo se až 15 různých transakcí eh, udělených v rámci veřejných zakázek a podstatě jsme z účetního dvora dostali eh, velice dobré zprávy ohledně těch eh, veřejných zakázek s vysokou hodnotou. Naš nad, nad tu úroveň je 135 tisíc euro, přičemž poznámky účetního dvora se soustředily na středně a nízkohodnotové eh, postupy, které bereme velice vážně a v příštích letech tyto otázky budeme řešit tím, že budeme mít více cílený přístup a lepší podporu se z ústředí je to trošku dáno tím, že my jako SVČ pracujeme decentrálně, máme 139 delegací a 139 administrativních sekcí v delegacích, takže se snažíme najít ten nejlepší způsob, jak takto pracovat a do budoucna se o to budeme snažit i nadále. Samozřejmě bereme poznámky účetního dvora velice vážně. Jak zmínil pan předseda, v kontextu rozpočtové procedury pro rok 2017 se SVČ zavázala eh, vyřešit eh, některé otázky zaměstnanců, mimo jiné vyváženost zastoupení členských států, tam, kde tedy dochází k nerovnováhám. Rada bych rovněž připomněla, že poměr eh, přítomnosti diplomantů v SVČ odpovídá tomu poměru stanoveném v tom právním aktu, kterým se utváří SVČ. Ale jak sami uznáváme, jsou zde určité nerovnováhy, co se týká zastoupení jednotlivých států mezi šéfy delegací. Ale podíváme-li se třeba na eh, úroveň managementu, eh, na ústředí, tak tam to může být někdy i naopak, co do těch poměrů. Takže to je otázka personalistiky, kterou budeme řešit. Eh, blíží se nám ehm, to takzvané rotační cvičení, takže eh, tam to nějak zohledníme, samozřejmě budeme to zohledňovat i na základě zásluh. A na závěr mi dovolte říci, že eh, v SVČ čelíme velkým výzvám. Jak jsem řekla, jsme malá instituce, Jsme instituce, která musí fungovat, musí řešit stále více problémů a podobně jako ostatní instituce, na to máme méně prostředků. Ale v zásadě se pohybujeme ve velice složitém bezpečnostním prostředí, což je jeden z našich hlavních problémů, abychom zajistili dostatečnou bezpečnost pro naše delegace. Ráda bych využila tuto příležitost k tomu, abych poděkovala Evropskému parlamentu za podporu, kterou od něj dostáváme Eh, zejména v rozpočtu na rok 2017, eh, kdy se posiluje počet zaměstnanců, počet eh, bezpečnostních zaměstnanců v delegacích. Možná, nevylučuji, se za vámi v budoucnu s tímto požadavkem budeme muset opět vydat. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste nás sem přizvali. Děkuji. Děkuji. Chci připomenout, že hlasování o stanoviscích proběhne 31. List, eh, ledna. Pardon. Tím končí dnešní zasedání. Příští se bude konat 24. ledna 2017 v Bruselu. Děkuji, hezký večer.